Dámy a pánové, naše jednání je zahájeno. Poprosím vás o ticho. Zahajuji naše dnešní jednání. Pan předseda se omlouvá. Naše jednání koordinátorů se protáhlo. Naproti tomu jednání rozpočtového výboru bude krátké vzhledem k rozhodnutím konference předsedů některá hlasování zmizí. Viděli jste pořád jednání, není-li připomínek, máme za to, že pořád jednání je schválen, ohlášení předsedy. To máte v Kobu News. mám tu informaci týkající se dvou aktů v přenesené působnosti. V angličtině dva akty, které obsahují specifická pravidla pro entity PPP. Veřejno-soukromé partnerství. A a agentury Evropské unie, vycházející z ustanovení finančního nařízení. Další smlouva je možné podat námitku do dvou měsíců, avšak žádné pozměňovací návrhy nemohou být předloženy. Prosím, uvědomte sekretariát do 25. října, do konce pracovní doby, zda vznášíte námitku vůči těmto aktům přenesené pravomoci, které byly rozeslány poslancům. Podle článku 210 finančního nařízení období pro přeskum jsou dva měsíce, termín začíná běžet, až všechny jazykové verze aktu přenesené působnosti bude přijat parlamentem a v tomto případě je to 1. října 2013 a toto období je prodloužitelné o dva další měsíce z iniciativy Evropského parlamentu nebo Rady. Termín pro námitky ve výboru musí být krátký, abychom umožnili rozpravu ve výboru a veškeré námitky by měly předcházet hlasování ve výboru a na plénu. Tedy ten termín je krátký, což znamená, že 20. je to 25. října. Bod 3. Nemáme tedy písemné zápisy z předcházejících jednání. A nyní další bod na žádost zpravodaje. Zpráva Ivajla Kalfina o vnější pomoci Evropské investiční banky nebude dnes hlasováno. Je to odloženo na další zasedání výboru, které bude nakonec 5. listopadu. 5. listopadu Možná si vzpomenete, že to byl termín, který jsme měli naplánován pro řádné zasedání v našem původním programu. Před několika týdny jsme rozhodli, že bude to zasedání zrušeno a od včerejších událostí tedy koordinátoři rozhodli, že ten termín je obnoven. Takže si poznamenejte do svých diářů, že 5.11. odpoledne bude zasedání rozpočtového výboru s důležitými hlasováními. A tím se dostáváme k hlavnímu bodu tohoto odpoledne, což je jednání o opravném rozpočtu 2013 a o včerejším trialogu. Pokusím se zhrnout situaci a zpravodajové samozřejmě to doplní. Trialog se konal včera, týkal se jak návrhu rozpočtu na 2014, tak otázek, které nejsou dořešeny, opravných rozpočtů 2013 a vyjednávacího balíčku o MFF. Tento trialog neumožnil dospět k výsledku. My jsme si vyměnili stanoviska a prozatím Máme významné problémy, které je třeba vyřešit v rámci jednání o víceletém finančním rámci, nezávisle na našich rozdílných názorech, a to je v této fázi roku obvyklé, pokud jde o rozpočet na rok příští. Víte, že na začátku týdne Korepér schválil opravný rozpočet 8, což je vlastně to, co jsme říkali jako druhá tranše 3 miliardy 900 milionů, které jsou nezbytné pro platby v roce 2013 a které vyčerpají vlastně strop výdajů platebních prostředků za rok 2013. Dobrou zprávou je, že Korepe bez zbytku schválil návrhy komise ve výši 39 miliardy. Špatnou zprávou je, že Koreper doplnil toto schválení komentářem, jak v úvodních ustanoveních, tak v dalším odstavci, kde svazuje opravný rozpočet 8 s devítkou a s hlasováním o nařízení VFR Evropským parlamentem. Přičemž rada nebyla schopna mi poskytnout text, který vzešel z práce Koreperu. Což eh, naši spolupracovníci považují za normální, já to považuji za nesmyslné. Je to nesmyslné. Tak buď je to tak, nebo Onak, rozpočet to jsou jenom čísla. A potom veškeré komentáře, které může udělat korepér, Rada ministrů, anebo i parlament, neslouží právně k ničemu. To jsou prostě politické komentáře. A potom je nám to jedno. Rada si tam může dát, co chce. Parlament také poskytuje podobné komentáře. anebo v rozpočtu, který je navržen Evropskou komisí. Tam je také, tam nejsou jenom čísla, také se hlasuje o slovech, o literatuře a rozhoduje se o tom textu. A to má také právní dopad. A potom je třeba také mít ten text. Když schvalujete právní základ, návrh směrnice nebo nařízení, příslušný parlamentní výbor má text, který přišel z rady, z Koreperu. My žádný text nemáme. Ale tak, jak nám to bylo představeno, tak tu existuje politická souvislost, která je zásadní ze strany rady. A to stanovisko, které jsme obhajovali, naprosto v souladu s tím, co parlament vždy tvrdil, ve od svého usnesení z 3. července 2013 a ve všech jednáních veřejných, soukromých, v rozpočtovém výboru, v bilaterálních jednáních a během trialogu, včera také, tak dohoda týkající se MFF je soubor. A parlament jasně vyhlásil ve svém usnesení z 3. července jaké jsou podmínky, které jsou nezbytné, aby mu umožnili odhlasovat s konečnou platností MFF. A ty podmínky jsou tři. Za prvé, schválení samozřejmě bez podmínek těch 39 miliardy opravného rozpočtu. Potom vytvoření skupiny na vysoké úrovni pro reformu vlastních zdrojů a za třetí ověření skutečnosti, že nebude existovat zásadní politický spor o všech právních základech u programu, které jsou financovány z evropského rozpočtu a které byly souběžně vyjednány. S tím, že tu asi 70 nařízení, a samozřejmě pouze dvě nebo tři nařízení mohou být politicky problematické se souvislostí na MFF. Takže mezi tím jednání pokročilo, ale co se týče našeho hlavního bodu 30, 39 miliardy opravného rozpočtu 8, byla podepsána smlouva mezi námi a radou a nemůžeme přijmout, že ten, kdo s námi podepsal smlouvu, najednou tam doplní podmínky. To je prostě zásadní věc. Když jsem to řekl včera tisku, jeden novinář mi řekl, vy se pouštíte do institucionálního sporu. Ne, to je věc zásady. Když podepíšete smlouvu, třeba smlouvu o svatbě, tak na druhý den na druhý den prostě ženich si nerozmyslí a nepo, do té svatební smlouvy něco nedoplní na druhý den. Prostě ta smlouva musí být dodržena, tak jak byla podepsána. A potom jsme připraveni, a my jsme to také řekli v rozpočtovém výboru. zpravodaj to řekl, my jsme to řekli veřejně, my jsme to řekli soukromně všem členským státům, kterých se to týká. My jsme připraveni se podívat na to, jak co nejlépe financovat a co nejrychleji financovat odškodnění značných škod způsobených některým členským státům povodněmi na jaře letošního roku. Tedy Kromě tohoto zásadního rozporu máme také neplánovaný problém s kalendářem. A je to nešťastné. A z začátku to nebyl politický problém, ale věc interní radě. Rada každopádně nemůže hlasovat na úrovni ministrů, což je nezbytné aby sám parlament musel, mohl hlasovat. Tedy rada hlasuje jako první. Rada nemůže na ministerské úrovni hlasovat před 30. říjnem. V tom nejlepším případě. Tedy dvě velké potíže. Třetí věc, která není vyřešena. A tady je to o něco méně obtížné. To se týká vytvoření té skupiny na vysoké úrovni, kdy rozhovory pokro- pokročili a můžeme říci, že to vyjednávání pokračuje a zásadní rozpory nejsou. Je to nová věc, kterou vymýšlíme, každý postupuje obezřetně, my pracujeme ve schodě a ve snaze dospět k něčemu konkrétnímu. A konvergence názorů je značná, ale ne dostatečně rychle, abychom byli včas připraveni. Já jsem dostal společný dopis eh, skupiny ALDE a předsedy socialistů, kteří mají obavy z toho, že ta jednání jsou dlouhá. Koreper věnoval včerejší odpolední zasedání společně s trilogem právě skupině na vysoké úrovni a dnes já nemám závěry Koreperu. Čekáme na pracovní materiál Koreperu, abychom dostali poslední stanovisko rady na toto téma. Písemně jsem informoval předsedu Šulce a konferenci předsedu o pokroku v práci a vyvodil jsem také závěry po rozhovoru s zpravodaji, že je stále možné mít za cíl termín 23. října pro závěrečné hlasování o balíčku MFF, ale vyžaduje to zachovat velký tlak vůči radě, protože nebyli bychom schopni hlasovat o jednotlivých součástech balíčku MFF v rozpočtovém výboru dnes, teď ve čtvrtek odpoledne, protože jsme neměli čas na vyřešení těchto rozporů. A my jsme uvažovali o mimořádném jednání v pondělí odpoledne. Dnes dopoledne ve své moudrosti konference předsedů rozhodla odložit veškerá hlasování související s MFF, naše rozpočtové hlasování a legislativní hlasování na listopadové zasedání, tedy 19. listopadu. Dobře rozumím tomu, co mi bylo řečeno, že ty potíže, které přetrvávají u některých legislativních aspektů, sehrály stejně významnou úlohu jako rozpory, které trvají v oblasti rozpočtové. Každopádně nezáleží, to rozhodnutí je toto. Musíme z toho vyvodit tedy závěry. Jednak to znamená, že zajisté máme více času, abychom vyjednávali, což má výhody i nevýhody. Má to výhody, mimo jiné, pokud jde o dokončení skupiny na vysoké úrovni, jejího složení, pracovních postupů, předsednictví, programu, harmonogramu a podobně. A skutečně, pokud budeme mít o měsíc více, tak bude možné mít eh, skutečně návrh eh, stanov a pracovní programu skupina vysoké úrovni. Má to také nevýhodu, protože se dostaneme do rozpočtového kalendáře běžného roku a tudíž eh, do, roz, do schvalování rozpočtu na rok 2014, protože každopádně 23. října se nebude hlasovat o VFR a balíčku MF, VFR, ale budeme hlasovat o rozpočtu, o našich pozměňovacích návrzích k rozpočtu tak, abychom v souladu s kalendářem byli schopni vyjednávat o rozpočtu 2014 s radou. A tady připomínám, že první dohodovací zasedání bude 4.11. a trialog, který měl být mít věnován rozpočtu 2014, ale zřejmě bude program širší, to se bude konat 7.11. ve stejný týden a 11.11. 11. bude druhé a snad poslední dohodovací jednání s tím, že termín pro schválení rozpočtu 2014, tedy původní návrh komise, je 13.11. A tudíž eh, hlasování balíčku MFF bude 19. A pokud dojde k dohodě s radou během jednoho z dohodovacích řízení, tak to bude i 19. kdy budeme závěrečně hlasovat o rozpočtu 2014. Takže praktický závěr, to znamená, že se mění prostě průběh našeho vyjednávání. Měli jsme dva nebo tři balíčky, balíček MFF, balíček eh, opravného rozpočtu 9, který je spojen s celkovým převodem, a rozpočet 2014. A to byly dva nebo tři balíčky. Teď máme obrovský balík. A jednání, to jsou příbuzná témata a nutně je tu souvislost mezi oběma roky a mluví se o tom stej- souběžně. Takže nutně je, se bude vyjednávat současně o naplnění politické dohody u MFF, což znamená hlasování o nařízení MFF, o meziinstitucionální dohodě, hlasování o opravném rozpočtu číslo 6, a to jsme ještě nedostali. Sedm, to jsme dostali. Osm, který taky oficiálně máme. Všechna tato hlasování, to je balíček MFF a je to odloženo na 19. A vyjednáváme současně o rozpočtu 9, náhrady za povodně 400 milionů, celkový převod 509 milionů a rozpočet 2014, kde rozdíly mezi komisí a parlamentem na jedné straně a radou se uplateb týká jedné miliardy, tak je to u závazku je ten rozdíl menší, hlavní rozdíl je u plateb. Takže u tohoto velkého balíčku bude to jednání probíhat takto. chtějí zpravodajové poskytnout doplnění, než zahájíme rozpravu. An. Uh, well, chairman, uh, Pane předsedo, tento trialog vlastně měl být o rozpočtu 2014. Především se měl zaměřovat tedy na něj, ale tak nějak se to celé rozmělnilo ve všech těch problémech s těmi návrhy opravného rozpočtu a víceletým finančním rámcem. Proběhla tam výměna názorů k našemu hlasování o rozpočtu na rok 2014 a reakce ze strany rady nebyla překvapivě taková, že by nesouhlasili s tím, že jsme si odhlasovali rozpočet, který je nad limitem jejich který je vyšší než jejich rozpočet a do jisté míry je vlastně také nad uh, vyšší než návrh komise. Ale konkrétně zmínili problém s tím nástrojem flexibility pro a u strukturálních fondů tak ta iniciativa pro mladé lidé, lidi by měla být financována především ze sociálního fondu, že by se tady ty peníze měly spíše najít jinde, než abychom navyšovali. Ale my jsme navyšovali právě vzhledem k tomu financování pro Kypr a také kvůli fondu pro deprivované osoby. A oni si myslí, že tady bychom uh, některé peníze, tedy některé zdroje měly najít právě ze sociálních fondů. Pokud jde o zahraniční věci, kde také jdeme nad rámec toho nástroje, tak tam eh, oni jsou také toho názoru, že bychom spíše ty peníze měli hledat jinde. Myslím si, že ale máme silný argument v tom smyslu, že to je humanitární pomoc. Oni si také myslí, že v některých oblastech by měly být vyšší marže, A to v podstatě naznačuje, že pravděpodobně bude potřebná poměrně eh, podrobná diskuze o tom, proč jsme hlasovali tak, jak jsme hlasovali. Já si myslím, že totiž máme velice dobré argumenty pro ta navýšení, například u agentur. Celá řada eh, důležitých lidí dnes jezdí na Lampedusu a slibuje tam všechno možné a my jsme skutečně eh, Frontexu například eh, tady eh, přidělili 2,5 milionu navíc, také jsme přidělili finance navíc Eurosuru, tak aby vysvětlili lidem v Africe, že tady život v Evropě pravděpodobně možná nebude až tak úžasný, jak jim pašeráci slibují. Takže my v podstatě jsme v předstihu. A myslím si, že tady to je právě případ toho, kdy máme výborné argumenty, pokud jde o, skuteč, o samotnou potom rozpravu s radou o těchto záležitostech. Takže jsme připraveni a vybaveni na podrobnou diskusi. Vy jste říkal, že ty věci spolu souvisí, ano, to je pravda, máme tady jinou, eh, tedy jiné výše pro platby než rada. Nejenom, že jsme obnovili ty částky, které navrhovala komise, což si myslím, že by pro nás mělo být naprosto nezbytné minimum a jasná červená linie, ale také jsme šli nad rámec těch eh, částek navrhovaných komisí. A nechceme tady ještě eh, tedy zvyšovat ten problém, který souvisí s tím, co se na jedné straně slíbí a co na druhé straně potom bude skutečně vyplaceno. Takže v tomto smyslu tedy bude třeba ještě o těchto tématech diskutovat, ale v podstatě musím říci, že v tuto chvíli jsme v takové situaci, jak jste zmínil, že všechno bude jaksi zahrnuto do jedné velké diskuse. Není to úplně podle mých představ, ale bohužel taková je situace asi nám to příliš neulehčí život, ale myslím, že největší problém, který před námi stojí, je právě tady, to, jsou právě ty opravné rozpočty pana Lavy a ta záležitost s řešením těchto problémů a s tím, abychom mohli tady odsouhlasit víceletý finanční rámec. Děkuji. Ano, tak bych to zhrnul. MFM se stalo vlastně obětí záplav a snažíme se udržet hlavu nad vodou. Ta připomínka, kterou jste učinila, dám samozřejmě také slovo dalším zpravodajům a kolegům, kteří budou žádat o slovo, ale Rád bych využil přítomnosti, za kterou děkuji generálnímu řediteli pro rozpočet z komise, abych mu řekl, že mu položím otázku, o které by mohl přemýšlet během toho, co se budou vyjadřovat další kolegové. Co se týče toho, co teď řekla Ann Jensen, o prohlášeních, které, se, či, které jsou prohlašovány z úst vysokých eh, reprezentantů Evropské unie, také vysokými představiteli parlamentu, jak jsme se dozvěděli, týkající se důsledku nedávné tragédie v Lampeduze. A také poté, co na Maltě a mm, humanit, co se týče humanitární pomoci v Sýrii v důsledku války. E, všichni jsme velice pohnuti těmito událostmi a jsme rádi, že Evropská unie chce být aktivní, ale být aktivní znamená také zaplatit to někde. Ale když eh, se podíváme na extrémní obtíže, kterým čelíme v souvislosti s rozpočtem, bude pro nás důležité, abychom velice přesně věděli, eh, s jakou položkou a s jakým rokem souvisejí odpovídající výdaje eh, s těmito tedy, s touto, s těmito činnostmi, s těmito aktivitami, které teď probíhají. A zda tedy je to v souvislosti s, se závazky nebo s platbami teď. Děkuji mnohokrát, Giovanni. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. In realtà, ieri il trilogo è stato... Jak řekla Anjen Sens, eh, trialog včerejší byl především určitým zhrnutím problémů eh, opravných rozpočtů pro 2013 a proto bych si rád dovolil velice krátce zhrnout i pro naše kolegy, jak se věci mají a také bych chtěl připojit jednu otázku na komisi. Protože i když tu a tam eh, se hovoří o aspektech eh, menšího významu. Je důležité nestratit z očí celkový pohled eh, k opravnému rozpočtu číslo 6. Budu tedy postupovat po pořádku, rozhodně to nesouvisí s pořadí významu. Opravný rozpočet číslo 6, tady je jasné. že ještě nedošlo k přeskumu na radě. Ne tedy s ohledem na příjmy, ani ne s ohledem na příjmy se zohledněním hrubého domácího produktu a se zohledněním poklesu příjmu. Toto téma ještě vůbec nebylo diskutováno na radě, takže k tomu není mnoho co říci. Opravný rozpočet číslo 7, kde se jedná o Evropský sociální fond, a víceletý finanční rámec. Rozpočet se samozřejmě týká důsledků mm, dohody na radě. Dojde-li k dohodě o novém finančním rámci. To tedy znamená, že se jedná o kompenzace pro tři členské státy, Francie, Itálie, Španělsko. 130, 20 a 100 milionů eur s ohledem na běžící finanční rámec, nastávající finanční rámec, ale to eh, samozřejmě souvisí také s víceletým finančním výhledem. A jasné je, že parlament se bude touto záležitostí zaobírat a že tedy parlament bude analyzovat tento opravný rozpočet pakliže dojde k dohodě o opravném rozpočtu 8, eventuálně také o dalších bodech, které ještě zůstaly otevřené, protože souvisí s víceletým finančním rámcem. K opravnému rozpočtu číslo 8 nezávisle na tom, že na Koreperu existuje určitá neformální ochota. Jedna věc je zcela jednoznačná, vyplnula alespoň na Koreperu. A tady bych rád požádal komisi, aby nám to formálně tedy eh, potvrdila. Nemá to zase tak velký význam, jedná se o relativně malé částky, ale tady se jedná o těch 14,7 milionů eur. Eh, to ví komise velice dobře. A Koreper Tady chce určitou korekturu opravného rozpočtu číslo 8. O čem se tady u těch 14,1 milion eur oč vlastně běží? Na Koreperu došlo k nesprávnému ocenění a k nesprávnému odhadu minulosti eh, jsme rozhodovali už o sociálním fondu. Souvisí to s těmito čísly, nebo už vlastně běží? Opravný rozpočet číslo 9. Tady je jasné, že návrh koreperu, eventuálně návrh rady, pro využití 400, více než 400 milionů eur z globálního přenosu prostředků, převodu prostředků na financování eh, fondu Solidarity. To je tedy něco, o čem bychom měli přemýšlet, protože snížení globálního převodu prostředků, tady se musíme komise zeptat, do jaké míry uh, se tady nevystavujeme nebezpečí zpomalovat například výzkumné projekty, zda se nevystavujeme nebezpečí že veškeré evropské programy nebudou moci být správně uskutečněny. A poslední otázka na komisi je mi velice líto, že kladu dnes tolik otázek, ale je to opravdu dobrá příležitost, abychom dali všechno na stůl oč to běží při rozhodování, která nás čekají. Tedy, jaké důsledky vidí komise při nehlasování o rozpoč- neodhlasování rozpočtu, odpravného rozpočtu číslo 8 na říjnovém plénu, když se to tedy posune na hlasování v listopadu. Přičemž nevíme, jak přitom budou posunuty platy pro členské státy a to bude na platby členských států a to zase bude mít svůj dopad na pokladnu komise a to by mohlo znamenat také velké potíže, ale to nám zcela jistě komise bude moci vysvětlit sama. Děkuji. Děkuji, Giovanni. Monika. Děkuji a teďka, teď Monika. Milý pane předsedo, k rozpočtu, rozpočtu bych nechtěla říct si vůbec nic. Chtěla bych se jenom krátce eh, zaobírat tím dodatečným rozpočtem, který nám způsobuje tolik pobavení od Jovaná Laví, protože po včerejších diskusích tady přece jenom problémy jsou dost zjevné. Moje zásadní otázka je na konci. My jsme v našem parlamentu si dali určitou prioritu, o níž jsme se domnívali, že nesmí být podfinancována. A to je téma výzkum. Samozřejmě my máme agentury s jednotlivými oblastmi, ale to jsou jednotlivá témata, o kterých je třeba diskutovat potom v detailu. Ale máme jeden problém ve velkém bloku a to heslo výzkum. A v této souvislosti právě v souvislosti s inovační schopností Evropské unie eh, tady chceme mít skutečně prioritu. A teď komise předložila návrh pět 29 milionů globálního převodu, to je všechno báječné, ale to, co jsme potřebovali, se stávalo s tím, abychom měli 400 milionů na pomoc proti povodním a 100 milionů, eh, nazvu to Sýrie, nebo celý syrský komplex, nebo pomocný komplex, v této souvislosti uprchlíci a tak dále. A potom, eh, pak, když se dobře podívám teď na oblast výzkumu, Tady máme nějaké krácení 327 milionů. Výzkumná oblast, ale navrhla úspory ve výši 331 milionů, ale za těch 331 milionů teď nedostane vůbec nic. První návrh úspor se týkal ITRE. E, to je tady ve spoždění, to známe. Eh, to je pravidelné cvičení, které máme u ITERu. Eh, příští rok, v roce 2014, tady se budou prostě eh, projevovat rovněž tyto průtahy a budeme problémy na konci roku s tím. A bude to až do roku 2016. Vlastně mi není jasné, jak v rozpočtu, když je to pro rok 2013 a teď se vztahuje na své dlouholeté zkušenosti se zemědělstvím a řadou jiných záležitostí, aby tedy se z rozpočtu, který ještě zbývá 55 miliard, který máme, když se, to odečte, když se z toho odečte těch 600 nebo kolik milionů, které jsme přinesli na rok 2014 tohoto rozpočtu pro zemědělství. Pakliže někde by se mohli najít 200 milioníků, abychom navýšili ten globální převod na 709 a totéž převedli na výzkum, tak bychom mohli an Jensen ubrat celou řadu starostí pro rok 2014, protože takové podfinancování eh, výzkumu prostě není přijatelné. O celé řadě drobnějších bodů jistě můžeme diskutovat, ale takovéto generální podfinancování výzkumu prostě není přípustné. My víme, že v roce 2014 už jsme podfinancováni a když faktury za rok 2013 tam převedeme dál, které eh, vím, že 100 92 je jistých tedy. Eh, tak přece pro boha musíme v tomto rozpočtu, musíme najít někde nějakých 200 milioníků, které můžeme převést. Jinak to není možné. A když potom na konci v roce 2014 na výboru pro kontrolu rozpočtu si přečtu o roku 2013, že někde zbyla miliarda, no tak to potom skutečně se můžu jedně rozořit. Omlouvám se, že bohužel musím dnes odpoledne odejít, protože dnes večer mám neodkladnou schůzku, ale chci skutečně poprosit naléhavě, já jsem také eh, podala pozměňovací návrh, Jestli je to pravda, eh, s těmi informacemi, které jsem dostali, pak by rada do poloviny listopadu by se snad mohla chovat rozumně a byli bychom, eh, bylo by nám ulevněno, promiňte, měli bychom daleko méně starostí. Mohli bychom se dostat aspoň na okraj toho být šťastní. Od toho pocitu být šťastní jsme velice vzdáleni, ale mohli bychom se dostat aspoň na okraj tohoto pocitu. Snad musí být pro boha možné někde obstarat 200 milionů pro globální převod pro výzkum. Tady je rada snad také relativně otevřena a neměli bychom si tady otevřít eh, to nebezpečí, že v roce 2014 nebudeme moci zaplatit určité věci nebo budeme muset vědomě prodlužovat projekty, když tady pořád proklamujeme, jak musíme postoupit s inovací. Je comprends tout à fait. Dobře tomu rozumím, Moniko. Jutta Haug. Ganz kurz, als ergänz... Velice stručně, jako doplnění k tomu, co právě řekla Monika Holmajer. Není tomu tak, že by rada peníze Není tomu tedy jenom tak, že rada peníze, které přichází z globálního převodu, chce někde spotřebovat někde jinde a nechce je dát do rozpočtu, ale u těch 14,7 milionů mínus také škrtali v rozpočtu v té osmičce. To oni škrtají všude. No, prostě eh, drží tady nedělní projevy eh, kázáním, je to jedno, jak tomu budete říkat, ale je to prostě tak, že to nebude podloženo financemi. Promiň. Sorry. Máte obě bohužel pravdu. Pane generální řediteli, několik věcí vás zde muselo oslovit. Máte slovo. Děkuji, předsedo. Pokusím se odpovědět na otázky, které byly položeny nejdříve. Lampedusa. Předseda Barozo oznámil během své návštěvy v Lampeduzě mobilizaci 18 milionů euro, které jsme definovali jako závazky a které budou předmětem převodu od rozpočtového úřadu. A je to na rámec 14 milionů, které jsme mobilizovali převodem uvnitř tedy položky 3 je to pro Evropský fond pro uprchlíky a konkrétně pro naléhavá opatření v rámci migračních toků. A v této věci máte informace, které jste si přáli. Ano, děkuji vám. Je to 2013 nebo 2014? 2013, ano. Ano, nemůžeme provádět převody v roce 2014. Jsou to závazky pro 2013. Pokud jde o otázku pana Laví, opravný rozpočet 8 a je přizpůsobení o 14,7 milionů ze strany rady. Tady jde o stanovisko rady, jde o přizpůsobení, které odráží neschodu. Pokud jde o zaúčtování plateb, Tedy jakým způsobem jsou přiřazovány platby z Fondu Solidarity. To je věc, kterou je třeba projednat, až nastane vhodná chvíle. Tady je evidentně problém, který souvisí s právním rozpočtem 9. O tom se také hovořili. A pokud je o opravní rozpočet 9, musím říci paní Holmajer, že bych rád našel 200 milionů v tom globálním, v tom celkovém převodu. Našel bych rád těch 200 milionů, abych mohl poskytnout více peněz pro platby na výzkum. My jsme měli štěstí v uvozovkách, pokud to mohu tak říci, protože jsme připravili celkový převod a odhalili jsme, že 289 milionů je k dispozici z titulu ITER, protože v tom programu je prodlení. Kdyby tam nebylo těch 289 milionů, které nám přišly jako takové nadpřirozené překvapení, tak ten převod by byl asi 220 milionů euro, tedy historicky nejnižší. V rozpočtových dějinách samotné Unie a dokonce i evropských společenství. Takže 200 milionů, my jsme připraveni se na to opět podívat, jsme plně dobré vůle abychom naše generální ředitelství vyzvali, zda někde nemají skrytý poklad, který by nám mohli poskytnout. Ale máme dost vážné pochybnosti vzhledem eh, k potížím, které jsme měli, jak dát dohromady ten převod 509 milionů euro, pokud je o opravný rozpočet 9. Je zřejmé, že pokud 408 milionů je tedy již vyčerpáno na financování opravného rozpočtu, tak už tam zbývá jenom asi 100 milionů k dispozici z titulu celkového převodu a z těch 109 milionů je velmi naléhavě důležité mobilizovat veškeré nezbytné prostředky pro syrské uprchlíky. Víte, že máme obrovský problém plateb, pokud jde o opatření naléhavé pomoci v oblasti humanitární pro syrské uprchlíky. Je tam 78 milionů, to znamená že nám celkem zbývá 31 milionů na financování ten zbyte, toho zbytku. To znamená poměrně málo peněz. A ze strany komise naše analýza je taková, že za těchto okolností by bylo třeba, abychom upřednostili platby pro příjemce kde bychom v opačném případě eh, platili penále za spoždění. A u některých položek takovou situaci můžeme předpokládat. Takže my bychom jim vlastně eh, měli dát přednost, pokud jde o mobilizaci těchto prostředků. Teď otázka toho, co nastane protože hlasování o opravném rozpočtu 8 a 6 by mělo nastat až při listopadovém plénu. Toto plénum bude 19. listopadu a ustanovení nařízení týkající se tedy uvolnění vlastních zdrojů jsou jasná pokud je rozpočet odhlasován po 15. dni v měsíci, prostředky musí být eh, dány k dispozici komisi. V první pracovní den druhého měsíce následujícího po měsíci hlasování, tedy N plus 2, kdyby se hlasovalo do 15. 11 tak by to byl první pracovní den v prosinci. Pokud se bude hlasovat na plénu 19.11. To pravidlo znamená, že ty prostředky jsou zpřístupněny 2. Únoru, února. Výsledkem této situace je, že komise bude mít vážné starosti pokud jde o skutečné platby. Budeme mít prostředky na platby, což je dobré, ale nebudeme mít hotovost, která je doprovází. Což znamená, že velmi pravděpodobně, zcela určitě, více než pravděpodobně, budeme mít povinnost tedy přerušit naše platby zřejmě pozdě v listopadu, ale bude nutné naše platby příjemcům přerušit na konci listopadu. Taková je situace, tak ta situace vypadá. Je to situace, která nás znepokojuje značně vzhledem k dopadům na příjemce musím hovořit zcela jasně, přesně a loajálně. Musím vám ty řeci říci tak, jak jsou. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane generální řediteli. Díky za to upřesnění. Takže rozumím tomu tak, že pokud o moji otázku, přes 30 milionů euro bude dáno k dispozici obětí Lampeduzy na základě převodů, které se týkají závazků za rok 2013. A ty platby nastanou na konci roku a budou zaučtovány. A to se netýká plateb za rok 2013. To je věc, kterou jsem chtěl vědět. Také jsem pochopil, aniž by mě to překvapilo, ale díky za veřejné prohlášení, že pokud se budeme držet současného postoje rady, tedy že financování opravného rozpočtu 9 bude probíhat bez zbytku na základě celkového převodu, tedy 400 milionů. A kdybychom se drželi tohoto postoje, by to znamenalo, že abychom hovořili trochu brutálně, ale odpovídá to realitě. Budeme mít na vybranou mezi obětováním syrských uprchlíků anebo vzdáním se vyváženého rozpočtu. Pokud jste nuceni tedy platit penále za spozné, to znamená, že komise Evropská unie tedy nedodržela lhuty, které předpokládá finanční nařízení. Musíme se na to podívat podrobně, náš zpravodaj se tím bude s vámi zabývat, ale musíte pochopit, oč tu běží a co se tu odehrává. A bude třeba, aby každá instituce a každý tedy se postavil před svou odpovědnost. Co se týče prodlení u těch rozhodnutí, Chci připomenout, že toto prodlení, aniž bych to zdůrazňoval, tady nespouštím hru, kdo za co může, to je k ničemu. Ale chci jenom připomenout, že opravný rozpočet 6 2,7 miliardy dalších zdrojů z příspěvku hrubých vnitřních zdrojů a to platí členské státy. Je to nezbytné z důvodu zhroucení příjmu z celních poplatků a to je způsobeno recesí. Tedy komise předložila tento návrh. Rada to stále neschválila, my jsme to zatím nedostali a rada to nechce včas schválit. To znamená, že problém hotovosti je zcela v odpovědnosti rady a to má své důvody. Já chci říci, že ty důvody jsou snad i oprávněné. Ale rada to vůbec eh, nebere vážně a nemluví se o tom mimo radu. Stejně tak K ničemu by nebylo postupovat v jednání s radou o opravném rozpočtu 8, protože stejně bychom nemohli odhlasovat na plénu opravný rozpočet 8 a komise by neměla ty 39 miliardy, protože rada se prostě Rada si to zařídila tak, aby ve svém harmonogramu nemusela schvalovat a odhlasovat opravný rozpočet 8 před 30. říjnem. Pokud je o harmonogram, tak jsme naprosto v rukou rady. My nikomu nic nevyčítáme zatím, ale pokud se někdo bude stěžovat, tak se musí obrátit na ty, kdo za to můžou. Vzhledem k tomu, co zde zaznělo, samozřejmě chci vyzvat naše zpravodaje, a už se tak stalo, ale já k tomu chci ještě jednou vyzvat, aby eh, se spojili s komisí a aby zcela přesně zjistili, jaké jsou položky, které jsou dotčeny celkovým převodem tedy podívat se řádku po řádce, položku po položce, jaký je postoj rady. My víme, že rada si přeje u celkového převodu 500, 509 milionů 400 milionů dát na opravní rozpočet 9. Co rada navrhuje u využití těch 109 milionů, které zbývají, je možné tam nalézt 200 milionů na výzkum, to říkala Monika, odešla, generální ředitel odpověděl, ale musíme toto říci zcela jasně u tohoto jednání. Tedy u této důležité otázky kolega Narancho. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl jsem poděkovat vysvětlením, které nám poskytl kolega týkající se celé této záležitosti. Chci také poděkovat i všem eh, zpravodajům, kteří pracovali na těchto zprávě. Ale já chci hovořit spíše v politickém ohledu, protože se nacházíme v prostoru politickém. Jestliže jsem to správně pochopil, oznámil jste, že jako na konferenci předsedu se rozhodlo, odložit hlasování o finančním rámci na listopad. Je tomu tak? Nevím, zda to je zvratitelné či nikoliv. Zda už je to tedy opravdu eh, takzvaně zacementované, zda už tedy je, zda je možné oficiálně to změnit či nikoliv, protože tady máme vlastně dvě pořadí problémů. Za prvé tady máme politický problém. Nesmírně je mi líto tohoto rozhodnutí, protože to znamená, že to, co tady děláme, je vysílat zprávu našim občanům, že znovu mlžíme téma, eh, které prostě už mělo být dávno objasněno na této výši v tak významné složce. A za druhé, Druhé pořadí problémů související s rozpočtovými problémy, které jsou vázány na všechny ty opravné rozpočty. že tady máme tedy velice specifickou cestu pro, toto, pro jejich řešení, domnívám se. Já jsem tedy nepochopil, že konference předsedů dala legální důvod pro spoždění, pro odložení tohoto hlasování. Zdá se mi, že z rozpočtového pohledu snad tady to by nemělo znamenat problém, ani z legálního aspektu, protože tady máme tak důležit ta nařízení, o kterých jste hovořil, ale chápu, pane předsedo, v tomto okamžiku mé politické připomenutí je, že velice lituji tohoto rozhodnutí, eh, že se nám nedaří eh, řešit tento problém v daném časovém období a vysíláme velice špatný signál voličům, protože Hm, vím, že tady máme procedurální problémy, máme tady procesní právo a někteří to nevyužívají nebo zneužívají to, aby se právě spoždi, spozdila rozhodnutí podstatná, ale eh, na této výši se mi zdá být skutečně tak trochu obtížné eh, moci ukázat naši tvář občanům a říci, víte, ono je to tak strašně komplikované, určité opravné rozpočty se tak táhnou, máme tady určité potíže, nikoli v eh, nějaké zásadní podstaty, ale po problémy procesní povahy a proto nemůžeme odhlasovat určitou záležitost. A Pane předsedo, domnívám se, že to, co potřebujeme, je jednota a vyslání naprosto jasné zprávy těm, kteří potřebují, ti občané a ty instituce, eh, které závisí na fondech Evropské unie. A to jsou právě tyto zprávy a my vlastně vysíláme úplný opak. My prostě tady mlžíme, mlžíme, kdy lidé mají potíže s tím nás, nám rozumět. Eh, rozhodně, toto je politický postoj. Já si uvědomuji, že tady, tak jak eh, vysvětlil generální ředitel, všechny ty potíže, které má, že ty potíže tady jsou, eh, aby se tedy nalezl rozpočet, který potřebujeme zejména pro ten celkový převod. Ale já jsem se tady chtěl vyslovit politicky, pane předsedo, tak, jak odpovídá našemu výboru, protože my jsme výborem politickým. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Ano. E, já na konferenci předsedů jsem se vyslovil proto, aby alespoň podle toho, e, to, co chtěl náš výbor, jsme to mohli hlasovat tak, jak jsme chtěli. Ale bohužel to ne našlo urnou půdu na konferenci předsedů. Nedošlo ke změně rozhodnutí. Ale, drahí příteli, když se podíváme na veřejné mínění, to není vůbec problém procesu, to vůbec není problém parlamentu. Jak chcete, aby parlament hlasoval o textu, o kterém ještě rada nehlasovala? Ano, je tady spoždění, ale to absolutně není chyba parlamentu. A proč rada nehlasovala? Protože určitý počet členských států nechce nebo nemůže financovat evropský rozpočet. Tedy Bohužel váš a můj. To je pravda. Chceme-li hovořit politicky, tak toto je pravda. Jenomže systém vypadá tak, že vlády se skrývají a schovávají. Tento, toto téma, o kterém hovoříme, jedná se o miliardě eur, jedná se o politiku sociální, jedná se o humanitární pomoc a tak dále a tak dále. Jedná se o pomoc mladým v nezaměstnanosti nacházet pro ně práci, ale na straně rady tam se bohužel eh, diskutuje pouze se zavřenými dveřmi. My vůbec nevíme, co z toho vzejde. Žádný členský stát nedostává své politické odpovědnosti na radě tváří v tvář tomuto tématu. Není tam žádná televizní kamera, nic, všechno je za zavřenými dveřmi. To, co se ukazuje, eh, se ukazuje jenom to, co se děje v Evropském parlamentu. A když je spoždění, tak se vždycky řekne, no přirozeně, to je chyba parlamentu. Pakliže vy, nebo my všichni, nebo ná, to, já, to, co dělám přirozeně u mě, dobře, teď zatím, protože jsem stranou v opozici a dělal jsem to i když jsme vládli. Když se na nás útočí díky tomuto spoždění, které je nepřípustné, tak je třeba naprosto jasně říct, že to je chyba vlády naprosto jasně a průkazně to chyba vlády. Zítra, až prostě vlády dostojí své roli, až dostojí své povinnosti, dojde k rozhodnutím, oni budou hlasovat, protože podle eh, procedurálního postupu rozpočtu nejprve se musí hlasovat na radě a potom na úrovni parlamentu. A pak jsme tedy ochotni eh, vyjednávat hned od zítřka. Ale rád bych připojil, že Eh, kdyby se bývali všichni drželi postoje parlamentu, tak všechny problémy pladeb roku 2013 už by bývaly vyřešeny od měsíce června, protože Evropský parlament ve vyjednávání o ve víceletém finančním rámci řekl, akceptuji tyto, tato čísla rady, i když jsou příliš nízká tato čísla, i když došlo ke snížení, akceptuji to, ale mám tady určité podmínky, a zejména trvám na tom, aby rozpočet 2003 a platby byly vykonávány v souladu se smlouvami, abychom dostali všem závazkům, aby se zaplatily všechny faktury, které přijdou za rok 2013, tak, aby nové období těch sedmi let mohlo začít na čistém základě. Evropská komise již v tomto období hodnotilo celkovou částku 8, 11 milionů dodatečných závazků přidaných k roku 2013. Parlament podpořil tuto pozici a vyžadoval 11 milionů navíc. A v to, v tom období to byla rada, která vzhledem k potížím určitých vlád, které jsou blízko vám i mně, pouze akceptovala tu první část eh, a slíbila nám, že dostaneme ještě tři nové miliardy, ale najednou nám rada říká, no možná, že budete mít tři miliardy, ale e, zatím e, vám vezm, jsem vám vzala 500 milionů. No tak tady jsme. Vždyť to je politická dohoda, kterou jsme učinili, je spochybněna. Já když podepíšu smlouvu, tak ji dodržuji. Ty rada tady podepíše smlouva v momentě, kdyby měla dodržovat, říká, ale mám tady novou podmínku. No je mi líto, není možné pracovat takto. Jinak prostě by se řeklo, že Evropský parlament neslouží vůbec k ničemu. Evropský parlament je k ničemu, protože odkýve vždycky to, co řekne rada, ale když to neodkýveme, tak prostě jsme skandalizováni. Ale Evropský parlament dostává své odpovědnosti. Je tady smlouva a rada ji musí dodržet. A rozhodně nemůžeme zaujmout postoj, dokud se na radě nehlasovalo. A proč je rada ve spoždění, zejména v tom opravném rozpočtu číslo 6, 2 miliardy 700 milionů eur vlastních zdrojů nebo zdrojů získaných z národních, z vnitrostátních příspěvků eh, poklesly, protože určité státy se odstly v enormních potížích proto, aby platili své příspěvky za rok 2013 a eh, mohou zaplatit až do 2014. Čili skutečná, reálná politika je toto a je mi velice líto, že rada a vlády nemají dostatek odvahy, aby to veřejně vysvětlili. Můžeme pochopit, že určité země, včetně mé, má potíže v rozpočtové situaci v jejich respektivních státech. A mohou říci, v současné době se to týká evropského rozpočtu, ale já bych skutečně pocítil velikou úlevu, kdyby rada veřejně toto prohlásila a mohli bychom tedy a řekla, musíme diskutovat o jiných podmínkách. Já tedy z toho vyvozuji tento důsledek. Evropský parlament si nemůže připustit ani jednu jedinou výtku díky skutečnosti, že bohužel tedy tady máme určitý druh výdajů, které budou spožděny a zejména ve velice citlivých sektorech a v tom nejhorším okamžiku z ekonomického, sociálního i humanitárního pohledu. Pan Hartong? Voorzitter, mijn eh, geachte collega van het EPP die zei zojuist dat uh, dit alles valt uit te leggen aan onze burgers. Pane předsedo, již tady zaznělo, eh, že eh, prostě není možné občanům tuto situaci vysvětlit. Když se podíváme na ten administrativní chaos, který, ale aspoň takový dojem to dělá, to je skutečně jak dům v troskách. Politické řešení se zdá být eh, jednoduché, ale prostě tady to vypadá tak, že se zhasne světlo, zavřou se dveře, prostě je třeba spořit. Musím, pod, musím potrhnout, že sice hovoříte možná politicky korektně, ale rozhodně ne v, maš, v mojem jméně. Tak to je, to je pravda v tom vás můžu zcela ubezpečit. Dobrá. Mám tu ještě dvě žádosti o slovo a budeme hlasovat, protože máme hlasování. Juta. Já na tém... Ano. Poté, co to Alan skutečně dobře vysvětlil, dobře vysvětlil, a já se domnívám, že s tím můžeme také jít ven a můžeme každému jednot jednotlivému občanovi toto vysvětlit a stát si zatím, protože je to naprosto jednoznačné. Falš. Man Co tady bylo vysvětleno, je ten chaos, který máme v opravném rozpočtu. To je Opravné rozpočty jsou výsledkem toho, co Rada s námi dělá už dva roky. A sice pokaždé u rozpočtového postupu nás nutí, abychom nasazovali příliš málo pladeb. My, my jsme se měli bránit už před dvěma lety, ale my jsme to neučinili, protože jsme chtěli dostat politické odpovědnosti a protože jsme říkali, potřebujeme rozpočet, taky protože komise pořád říká, potřebujeme rozpočet, ale kam to vede, vidíme teď a sice, že skutečně potřebujeme celou řadu opravných rozpočtů a celou řadu dodatečných peněz od členských států. A potom to, co říká Alan, je správné. Některé členské státy mají potíže. A je to možné pochopit. A já se domnívám, že komise s některými členskými státy se snaží hledat technická řešení, abych to tak nazvala, aby ty peníze, které třeba zaplatit, eventuálně dorazily později nebo po kouskách. Ale jedno je také jasné. Jeden, alespoň jeden členský stát, který je odpovědný za pětinu evropského rozpočtu, má, musí, může. Protože tato země nemá absolutně žádné potíže. A to jsou ti, když se na to přesně podíváme, a slyšíme, co tak jako prochází z rady, to jsou ti, kteří spožďují celý ten postup. To jsou ti, kteří teď ještě přidali a řekli, my opravný rozpočet 8 samozřejmě dáváme do spojitosti s opravným rozpočtem 9 a jedině, když devítka bude placena přes re-employment, budeme s tím souhlasit. To tedy znamená Němci. Němci to prostě vyvolali. A všichni ostatní Eh, kteří odpovídají za zbytek, za ty čtyři pětiny eh, v těch 37 kouscích, se nechali vydírat Němci a řekli, no dobře, tak to uděláme takhle. A to je nesmysl. A potom německý velvyslanec řekne ano a předsednictví rady to potom musí dopisem dávat na vědomí předsedovi rozpočtového výboru, jako kdyby se to tím dalo odbít. Co to je za chápání demokracie? Proklatě. My jako parlament nemůžeme za nic, alespoň ne, když se jedne o to, abychom měli řádný rozpočet. A proto tedy skutečně, Juane, nezlob se na mě. Já vím, že jsi ve velice obtížné situaci, protože pochopitelně tvoje strana je teď u vlády, ale to mu nic nepomůže. Já se domnívám, že tady musíme jako parlament stát proti vládám, nezávisle na to, zda jsou vedeny sociálními demokraty liberály anebo konzervativci. <laughs> Ano, ano, ano, samozřejmě. E, prosím, nepouštějme se do národní nebo vnitrostátní politiky. Děkuji, pane předsedo Drahaju, to drazí kolegové. Rozhodně jsem neměl v úmyslu e, aby mi bylo pochopeno tak, že v této situaci parlament, který vždycky jednal koherentně a inteligentně a do, zastával veškeré termíny, to nebyl můj záměr a úmysl. To, co jsem tady chtěl vyjádřit, mm, že nežádoucími důsledky tohoto prodlužovaného procesu bude velice negativní vnímání ze strany veřejnosti. Moje vláda, alespoň v mém případě, to bylo tak, že jsem se snažil tlačit naši vládu tím směrem, který se tady vyjádřil. To znamená, aby dostala povinnostem v platbách, které mají všechny vlády, aby se tento problém vyřešil. A to znamená, že nehledě na to tedy, že možná jsem mohl vyvolat takovýto dojem, rozhodně nebylo mým záměrem tady teď vyvolat nějakou diskuzi, která mi vůbec nepřísluší. A je to velice vzdálené mému záměru abych eh, tady chtěl torpedovat parlament za něco vůbec ne. Mým záměrem bylo zeptat se, zda by toto všechno se, by se nešlo eh, obrátit do té pozitivní stránky, zda nemůžeme ještě něco udělat, eh, udělat všechno to, co je v našich silách, protože když se podíváme na finanční rámec, z mého pohledu bychom mohli snad alespoň iniciovat mechanismus, který je nesmírně důležitý, a to je otevřít dveře, aby se mohlo diskutovat o vlastních zdrojích do budoucnosti a posunout to eventuálně. A to je strašně důležité, a to je zásadní pilíř. A toho jsme dosáhli v tomto um, víceletém finančním rámci, teda budeme schopni to odsouhlasit. Já vím, že tady je spoždění, ale dobře Můžeme to tady přeložit, ne, eh, nebo odložit, ale rozhodně jsem nechtěl tady předložit tu zprávu, že Evropský parlament je negativní. Vůbec ne, naopak, když pracujeme již velmi dlouho. A tady chci poděkovat vlastně všem za práci, kterou vykonali během celého tohoto obtížného období. Eh, tady jsem chtěla jenom tak trochu zareagovat na mou drahou přítelkyni Juto, protože se také vyslovila na mou adresu. Děkuji mnohokrát. Yes. No, no, no, no, no, no comprenons. Ne, my si rozumíme. A myslím, že bychom se neměli obracet proti jednotlivým zemím. O to tady nejde. U těch rozpočtových otázek jsou obvyklí podezřelí a jeden je ještě obvyklejší než ostatní. A za nimi jsou čistí pláci, všichni obvyklí podezřelí. A potom další země. Ale velmi často, to je vlastně taktika v radě. Když jedna země žádá víc než ostatní, se za ní vždycky skrývají ostatní země. A proto tady to není úlohou parlamentu se obracet proti jedné nebo druhé zemi, ale parlament má hájit zájmy občana tak, jak my jim rozumíme tak jak my je cítíme. Vůči vládám, které zastupují členské státy a které mají každá zájmy, které mohou být odlišné. Každopádně nemusíme snášet výčitky, že došlo k platbám a že to vyvolává těžké situace. Takže poslední řečník, Alta. Hm. <clears throat> Obrigada, eh, presidente. Eh, Děkuji, pane předsedo. Doba nám už pokročila a zatím jsme poslouchali informace o tom, jak pokračují vyjednávání, jaké budou další kroky. A samozřejmě je to důležité, abychom věděli, co se děje, o co běží a jaké to bude mít dopady. A nejenom z politického hlediska, ale také z praktického hlediska. A z hlediska toho, co se bude dít další týden, ale ačkoliv já tady chápu a souhlasím s tou myšlenkou, že Evropský parlament by se neměl podávat vydírání ze strany rady, a že bychom neměli tedy od nich akceptovat takovou jaksi lajdáckou práci, tak si myslím, že tady ještě je jedna hlubší politická otázka, která v podstatě souvisí s některými těmi politickými volbami, které eh, které parlament sám přijal. Takže ačkoliv souhlasím s tím, že parlament by se neměl nechat vybí, vydírat, tak nesouhlasím s některými eh, postoji parlamentu a naše skupina nesouhlasí s tou dohodou, kterou parlament s radou dosáhl ohledně víceletého finančního rámce. Já vím, že to asi není novinka pro nikoho z vás, že tedy moje skupina nesouhlasí s touto dohodou mezi parlamentem a radou o víceletém finančním rámci, a to z mnoha důvodů, protože víceletý finanční rámec je rámec, který v tuto chvíli nereaguje na eh, hospodářskou a sociální krize a neřeší uh, situaci v řadě členských států. A jsou země, jako třeba moje země, ale nejenom eh, moje země, které teď tady eh, podléhají zásahům trojky a víceletý finanční rámec nám neumožní teď nastartovat znovu naši ekonomiku, nastartovat nový růst. A v těchto zemích skutečně eh, nám neumožní vykonat nic neřeší ani eh, nezaměstnanost mladých, neřeší sociální podporu a tak dále. Takže tady jde o to, že úsporná politika, která, kterou v tuto chvíli vykonávají vlády, které byly třeba kolikrát i vnuceny ze strany komise, v podstatě teď znamenají, že, jsme, že se při, přistoupilo na vydírání a proto jsme teď ve velice zranitelné a slabé pozici. Všechny nás to oslabí. Občané v členských státech budou také oslabeni. A ty země, které už v tuto chvíli jsou zranitelné, tak v těch se situace ještě zhorší. Když tady skutečně parlament je vydírán, a to znamená, že se to promítne do další ztráty pro občany. Takže já jsem tady chtěla zmínit tyto zásadní obavy, které máme. Nejde o vyjednávací techniku, ale prostě Evropská unie se čím dál více tento víceletý finanční rámec mění na něco, co v podstatě představuje jenom takovou minimalistickou Evropu. A my vlastně v tuto chvíli se podáváme neoliberálním myšlenkám. Evropa se mění spíše v takového politického rozpočtového trpaslíka, opouští své občany, nechává je na holičkách. A potom jsou tak, tady také ty humanitární krize, které třeba jsou teď v Řecku, potom je tady tragédie z Lampeduzy a to jsou velice smutné jaksi projekce toho, co se děje. Myslím si, že tady Evropský parlament v tuto chvíli nese velice zásadní odpovědnost. A my se musíme rozhodnout, jestli tento víceletý finanční rámec tady akceptujeme nebo ne. Ale myslím si, že tento víceletý finanční rámec přinese ještě další neřešitelnou situaci. A bohužel už potom nebude krok zpátky, pokud ho odsouhlasíme. Eh, Díky, Aldo. Jasně jste vyjádřila postoj vaší skupiny v řadě věcí zde tedy v řadě aspektů sdílíme vaši diagnózu. Máme trošku spoždění, pokud je o hlasování, musíme nyní zahájit hlasování. Naštěstí pro náš pořád jednání, bohužel pro příjemce evropského rozpočtu polovina hlasování mizí. A já navrhuji, abychom zahájili hlasováním o bodu 20, mobilizace EGF, ve prospěch Comunidad Valenciana ve Španělsku. Spravodaj kolega Plenkovič. Takže si vezměte své hlasovací seznamy. Takže bod 20, zpráva Plenkoviče, tu několik pozměňovacích návrhů. Máte všichni hlasovací karty. Pan Plenkovič nechce hlasovat o zprávě Plenkovič. Ano, bude hlasovat. Můžeme hlasovat. Je tu několik pozměňovacích návrhů stejných navrhovatelů, paní Beres a další, kde zpravodaj souhlasí jedna, dvě, tři, čtyři, šest, pětka je pokryta. Tedy hlasujeme společně. Ne? Vy chcete něco vytrhnout z toho bloku? Jedničku a dvojku. Tak uděláme blok 1 a 2. Blok pozměnce návrhy 1 a 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Raz, dva, tři, čtyři. Zdržel se? Schváleno. A teď jako blok 3, 4, 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Pan Harto. Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh liberálu z je proti. Sedmička. Kdo je pro? Raz, dva, tři. Kdo je proti? Velké skupiny a Alda. Zdrželi se pan Hartong. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 8. Zpravodaj. Zpravodaj proti. Kdo je pro? Skupina zpravodaje. Nikoli. Socialisté. Kdo je proti? Ostatní zdrželi se zamítnuto. Závěrečné hlasování elektronicky. Můžeme hlasovat elektronicky. Zatím to nefunguje. Président, voilà. Non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 No, nikdo se nezdržel. Blahopřejeme zpravodaji. Dále. Hlasujeme zprávu Juty Hauk Zrušení nařízení a železniční agentura. Železnice. Dva pozměňovací návrhy z 3 a 4. Kdo je pro? Kdo je proti? 11 se zdržel, schváleno. Potom eh, návrh na řízení. Poslanecí návrh 5 zpravodajky, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh legislativního usnesení dva návrhy zpravodajky 1, 2, kdo je pro, kdo je proti, jeden zdr elektronické závěrečné hlasování. Bude to fungovat? Funguje to? Hlasujte, hlasujte. Hlasovali všichni. 20 hlasů pro, jeden hlas proti, nikdo se nezdržel. Zpráva je schválena. A další. Juto. Ich weiß, das ist jetzt... Já vím, že je to poněkud neobvyklé, ale právě jsme ještě diskutovali a především jsme poch- diskutovali o pochybnostech na ITRE. A k, tom, k té jedné části uh, ústního pozměňovacího návrhu dodávám ještě změnu k odstavci 6. Uh, odstavec 6 zůstává tak, jak je, jenom se vzadu v poslední části ještě doplní either setting up a barrack a secretariat und so weiter und so weiter. A tak dále, a tak dále. A nebo into a body with actual comprehensive competences independent of European institutions and member states. Um, ähm, I, ich weiß, dass es jetzt... Já vím, že to teď vypadá jak přepadení, ale doufám, že se všichni budou moci postavit za tuto změnu, protože já nemusím bezpromlučně říkat, že to všechno zavřeme. Existuje tady ta druhá možnost potom skutečně udělat nezávislou agenturu, ale to musí pak přijít. Takže vy navrhujete ústní pozměňovací návrh v odstavci 6. Dobrá, budeme o tom hlasovat po pozměňovacích návrzích. Takže začneme pozměňovacím návrhem 1 pana Gajera. S ústním pozměňovacím návrhem zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pak jsou tři pozměňovací návrhy paní Trotman. Můžeme to udělat společně. Tak ne. Dvojka. Trotman 2. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Nikdo. Chudá Katrin. Socialisté jsou tvrdí. Trojka, kdo je pro? Kdo je proti? To si ještě ověříme, protože není nás mnoho a pozměňovací návrh 3. Pozměňovací návrh 3. Hlasujeme elektronicky. Deset, jedenáct. Deset pro, jedenáct proti. Levice nechala padnout Katrin Trotman. Nic nebudu říkat. Čtyřka z prodejka je proti. Kdo je pro? Nikdo. Dobře, tedy všichni jsou proti, zdrželi se a tak dále. Takže vlastně to nikdo neobhájil. Ústní pozměňovací návrh Juty Hauk, který v odstavci 6 a proměnit berek v entitu s, se skutečnými pravomocemi nezávislé na evropských institucích a členských státech. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, jeden hlas proti, jeden hlas se zdržel, takže je to schváleno. Takže to musíte tam dopsat. Blahopřejeme a závěrečné hlasování. Závěrečné hlasování o zprávě Juty Haug. Hlasujte, poslední hlasování. 20 hlasů pro, nikdo proti a jeden hlas se zdržel. Je to triumf. A je tu další hlasování, které vám nabízím po dohodě s koordinátory. Je to bod 9, stanovisko, které dáváme Evropskému sociálnímu fondu. pro poskytnutí další pomoci eh, třem členským státům. Je to vlastně právní část opravného rozpočtu 7. Je to stanovisko a připomínám, že opravný rozpočet patří do balíčku MFF. Na úrovni rozpočtového výboru o tom budeme hlasovat 5.11. odpoledne a na plénu 19.11., protože se o celém balíčku bude hlasovat 19.11. Naproti tomu máme tu stanovisko, které dáváme k právnímu základu výboru REGI. A musíme naše stanovisko odhlasovat včas, aby REGI mohlo také včas hlasovat. A aby politiky financované z opravného rozpočtu 7 byly včas eh, schváleny. Je to zpráva Reimera Bege. Sidonie jej zastupuje, ale ani jeden tu není. Ale nejsou tam žádné pozměňovací návrhy, takže kdo je pro tuto zprávu? Kdo je proti? Jeden hlas proti, zdržel se, schváleno a blahopřejeme blahopřejeme zpravodaji Sidonii. A není bod 23 a 24, což jsou převody. Giovanni. Presidente, abbiamo du... Děkuji, pane předsedo. Měli jsme dvě žádosti o převody číslo 22, kde na základě formálního žádosti tedy firmu bývalé Jugoslávské republiky jsme měli převést některé prostředky z roku 2013 do toho předstupního nástroje a také na institucionální, tedy přechodné období. To znamená, že tady Cílem je podpořit vybrané projekty, které se týkají infrastruktury ve bývalé Jugoslávské republice Makedonii. Takže jedná se o 18 milionů eur a já navrhuji, abychom hlasovali pro. Eh, a také už rovnou představím ten druhý převod. to je převod číslo 27, týká se to eh, Valencie a tady jde o částku o 840 milionů eur. O to španělské úřady žádají, aby eh, se tady, aby bylo možné podpořit služby, eh, které se týkají zaměstnanců propuštěných z výrobních společností je to, jedná se o propuštěné asi ze 140 firm ve Valencii, aby bylo možné tady těmto lidem eh, pomoci znovu najít práci a navrhuji hlasovat pro. Děkuji. Takže to je skutečně ten převod 27 a jeho důsledky. Dobře, kdo je pro převod 22? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, zdržel se schváleno. 27, kdo je pro? Kont. Proti? Zdržel se schváleno, takže to je vlastně stejné jako u té předešlé zprávy. Děkuji, Giovanni. A teď k těm dalším sekcím, to je, myslím, kolega Hajder. Vy nám předložíte celý soubor převodu, prosím pěkně. Sí, gracias. Tampoco creo que necesite... Ano, myslím si, že tady nemusíme vstupovat do žádných detailů, jenom jsem chtěla říci, pro, že pro soud tady máme dva převody. E, ten druhý je 45 milionů eur, ten první o polovinu menší a tady máme žádost o převodu další části to jsou takové potom už menší převody. Navrhovatel nemůže být s námi, ale ten k tomu dával pozitivní stanovisko. Nemá více detailů, ale myslím si, že všichni víme, oč se jedná, že? Dobrá, takže vám navrhuji, abychom hlasovali eh, po institucích takže můžeme hlasovat první dva převody 5 a 6 pro e, soudní tribunál, pro e, soudní důvod, Kdo je pro? Proti? E, jeden, zdržel se schváleno. A pak následuje převod 1, 2 a 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Dobrá, děkuji mnohokrát Eider, to znamená, tím jsme uzavřeli hlasování a navrhuji vám, abychom přešli k desátému bodu a máme tady vlastně dvě zprávy Karvajo. Nejprve tedy k programu Kopernikus. Thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Kopernikus to je nástupce vlastně toho evropského pozorovacího programu GMES, což byl velice užitečný program, který poskytuje data a informace pro tedy pozorování vesmíru a také přispívá například k ochraně spotřebí, eh, pardon, prostředí, boji proti klimatickým změnám bezpečnosti, regulaci dopravy a tak dále. Takže je tady celá řada možných využití a tento program tady tím pádem může přispět i k hospodářskému růstu, protože celá řada malých a středních podniků může tato data využít. Je to tady důležitý program v oblasti průzkumu vesmíru. Program Kopernikus má rozpočet ve výši 3,786 milionů eur v cenách roku 2011 a nebo tedy 4 miliony 291 tisíc v současných cenách a to na 7 let. Samozřejmě toto je možné doladit až po ukončení vyjednávání o novém víceletém finančních rámci. Ta částka je tedy eh, neměná a já ve svém stanovisku zdůrazňuji tři body. První bod odráží postoj ze zprávy víceletého finančního rámce, to znamená, že je třeba zajistit adekvátní financování tohoto projektu a zároveň uh, Eh, ochránit evropské programy v rámci okruhu 1A a to především pokud jde o možný redeployment Koperníka. Další nepředpokládané finanční požadavky by měly být tady pokryty těmi eh, tím stropem vlastních zdrojů a tak dále. Dále je třeba se vyhnout eh, nadbytečným nákladům v budoucnosti a to, aby bylo možné tady kontrolovat náklady a proto je tady třeba tento program ještě podrozdělit podle cílů. Evropský parlament nám dále měl mít důležitější úlohu, pokud jde o dozor a kontrolu nad rozvojem programu. Komise by měla včas poskytovat veškeré informace o programu, především pokud jde o řízení rizik, nás, eh, nákladů, výkonu, výsledků tedy a tak dále. To jsou tedy ty hlavní body, které jsem zmínila ve svém stanovisku. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Pan Minář požádal o slovo. Předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych ještě několika poznámkami doplnil eh, slovo Eh, důležitým eh, momentem je taky bod zajištění nejvyšší stupně bezpečnosti celého eh, programu. V tomto ohledu bych doporučil využít získaných zkušeností i infrastruktury vzniklé v rámci implementace programů EGNOS a Galileo, který je podobného charakteru jako Copernicus. V rámci studia tématu a konzultací jsem se u laické veřejnosti setkal s velkým nepochopením důležitosti vesmírných programů Evropské unie. To mne pouze utvrdilo přesvědčení, že je naprosto klíčové se do budoucna zaměřit také na zvyšování veřejného povědomí o tom, jakou roli hrají produkty vesmírných programů v našich každodenních životech. Pouze tak se nám podaří v očích veřejnosti obhájit prostředky vynaložené na tyto programy. Tento úkol by měla být, tímto úkolem by měla být pověřena Evropská komise. Velice vítám a podporuji snahu zpravodajky zasadit se o lepší informovanost a zapojení Evropského parlamentu do procesu implementace programu. V této souvislosti jsem již podal pozměňující návrh, na základě kterého by měl být parlament informován mimo jiné o výsledcích auditů a šetření, ke kterým dospějí Evropský účetní dvůr a úřad OLAF. Tuto úlohu by měl v rámci parlamentu zastat výbor pro rozpočtovou kontrolu. Na závěr bych chtěl kolegyni zpravodajce poděkovat za odbornou expertizu a dosavatní vstřícnou spolupráci. Děkuji za pozornost. Euh, Děkuji, drazí kolegové. Eh, to znamená, paní Kavajo, eh, za vaše návrhy. A k tomuto tématu nebudeme hlasovat, že? No počkejte, kde to máme, ano. Takže eh, lhuta pro předkládání pozměňovací no- je, promiňte, promiňte, Ani Jensen. Well, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já souhlasím naprosto s tím, co jste zaznělo o této politice a o tom, jak je to důležité, ale mám jednu otázku pro paní Kavalju. Je pravda, že KMES je součást eh, vesmírné politiky tady, stejně jako Galileo, má některé podobné vlastnosti, ale když hovoříme o přesahu nákladů, převýšení nákladů, tak já jsem měla za to, že tento program spíše je takovým eh, jak se propojením mnoha malých projektů a v minulosti tam nedocházelo k přesahování nákladů. A v podstatě to svým způsobem zajišťuje, že k tomu nedojde ani v budoucnosti, protože tyto projekty mají jaksi větší flexibilitu v tom, jak, jakým způsobem jsou sestaveny. Není to jako Galileo, kde prostě nás mohou jaksi zatlačit ke zdi a říct si, potřebujeme více peněz, protože pokud nám je nedáte, tak to, co jste zatím vynaložili na nás, tak půjde jaksi vníveč. Takže je to trošku něco jiného. Samozřejmě bychom měli být eh, opatrní, ale možná není třeba se tady až tak bát toho, že bychom jak se převýšily ty předpokládané náklady, protože tímto způsobem v podstatě není příliš velké nebezpečí, že by k tomu došlo. Děkuji. Paní Kavaljo, chcete reagovat? Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já vítám Eh, návrhy pana stínových zpravodajů, že by se tedy měla využívat stejná infrastruktura pro Galileo a že by se mělo zvyšovat povědomí veřejnosti. Také informace Kokobu o auditech OLAFu. Tak ano, oni už existují některé kanály pro přenos informací, ale můžeme se na to podívat a posílit to ještě v textu. A ještě plně souhlasím s tou uh, Eh, s tou druhou záležitostí. Není tady stejné riziko jako u Galileo například, protože ano, jde o menší projekty. Ale u všech projektů v rámci 1A tam máme pozměňovací návrhy, které mají zajistit, že tedy nedojde k přesahu, přesahu k mm, těmto eh, těchto nákladů a že se nebudou snažit jak si mm, dostat peníze z jiných programů, které jsou velice důležité pro Evropský parlament. Takže je to spíše otázka konzistentnosti, ale riziko je tady mnohem menší, s tím souhlasím. Děkuji mnohokrát. Takže připomínám, že eh, harmonogram pro tuto zprávu paní Karvoje vypadá tak, že lůta pro předkládání pozměňovacích návrhů 24. října v poledne. Budeme hlasovat 14. Opravdu 14. Dobře. E, takže budeme hlasovat 14. v ITRE 28. a plenárka ještě nebyla určena. Co se týče bodu 11, to je další zpráva paní Carvalho o programu na podporu pozorování sledování vesmíru. Prosím, paní zpravodajko. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Toto je také důležitá záležitost. Jde o program, jehož cílem je vybudovat nezávislou evropskou kapacitu pro pozorování a sledování vesmíru. Jde o předcházení a monitorování tady stále rostoucího rizika kolize mezi vesmírnými infrastrukturami. Je to důležité. USA vynakládají obrovské částky na tuto oblast. A tento návrh komise se snaží lépe využít jaksi nebo propojit stávající infrastrukturu členských států. Eh, hovoří se tady o 70 milionů na sed, milionech na 7 let, to je poměrně skromná částka vzhledem k tomu cíli, který tady máme, ale je to důležitá oblast. Je důležité, abychom měli takovéto sledování, abychom byli schopni vyhodnocovat riziko kolize, pokud do vesmírné infrastruktury. Opět je to tady projekt, eh, program z té vesmírné rodiny a je to eh, velice významná záležitost. Není tady v tom návrhu právního aktu žádný návrh rozpočtu, proto jsem tady eh, předložila pozměňovací návrh, abychom tam právě uvedli eh, tu maximální částku 70 milionů na 7 let tato částka je zmíněna ve vysvětlující zprávě Evropské komise. Potom je tady ještě další otázka, a sice odkud ty peníze mají přijít. To tam vůbec není zmíněno. A proto tady tady předkládám pozměňovací návrh, kde se říká, že tyto finance pocházejí především z Galilea a Koperníka, protože to jsou velice úzce propojené programy. Jde tady samozřejmě o bezpečnost našich vesmírných programů a také bychom mohli použít, pokud jde o výzkum, protože je tady také část těchto peněz, která by mohla být použita na výzkum, tak bychom to mohli použít také z horizontu 2020 a pokud bude o bezpečnost, tak bychom mohli využít Fond pro vnitřní bezpečnost, ale většina z těch financí půjde z Galilea a z Koperníka. A za třetí, návrh právního aktu nestanoví rozdělení financování eh, vzhledem k těm hlavním cílům. Takže já tady mám pozměňovací návrh, který zajišťuje, že ty tři hlavní funkce programu SST, to znamená uh, síťová spolupráce, zpracování dat a služby uživatelům a v zájmu transparentnosti by tedy ta hlavní částka měla být rozdělena do kategorií podle cílů, které stanoví toto nařízení. To znamená, abych to schrnula, máme tam těch 70 milionů na 7 let, dále tam říkáme, odkud ty finanční prostředky poplynou a máme tam pozměňovací návrh, který říká, že bychom měli nějakým způsobem naplánovat, kam konkrétně tyto prostředky nasměrujeme. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pan Minář předsedo. Dovolte ještě několik drobných poznámek k tomu, co už tady bylo řečeno. Stejně jako předchozí bod, i tento návrh vítám jako další krok Evropské komise k rozšíření zapojení Evropské unie do oblasti kosmických aktivit. Považuji oblast kosmických aktivit za velmi podstatnou, protože má velký ekonomický potenciál a může přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti, po kterých takhle moc voláme. provození evropské SST služby je potřebný krok k ochraně existujících i budoucích evropských družic i celých systémů, protože výrazně sníží riziko jejich ohrožení. Z tohoto důvodu má evropský SST systém strategický význam. Dále považuji za vhodné, aby se služba SST financovala z programů EU, jak už tady bylo řečeno, které budou tuto službu využívat a případně z dalších relevantních programů Evropské unie a tím dojde i k velkým úsporám celého toho systému, jak bude fungovat pro jednotlivé využívané členské státy. V tomto smyslu jsem podal tři pozměňovací návrhy na podporu předloženého materiálu v souladu s postupem naší zpravodajky. Děkuji. Très bien. Merci. Výborně, děkuji mnohokrát. Čili tady byla výborná spolupráce mezi experty na toto téma v rámci našeho výboru. To mě velice těší stejně tak jako v předchozí zprávě, pan zpravodaj Minář výborně vysvětlil, že jsou propojeny. Máme tady tedy stejný harmonogram předkládání pro pozměňovací návrh 24. října. Budeme hlasovat ve výboru 14. listopadu. To umožní i TRE hlasovat 28. Děkuji paní Karvajo a teď k bodu 12. Pan Darden není mezi námi, ale nahradí ho kolega proto, aby nám připravil zprávu týkající se připravenosti členských států EU na účinný a včasný začátek nového programového období politiky soudržnosti, eh, což je nesmírně důležité téma. Prosím. Merci, monsieur le président. De euh, la part de mon collègue Frédéric Dardin, je... Děkuji. Eh, jménem kolegy Dardena vás informovat o jeho stanovisku a přečtu, o co, co mi předložil. Je důležité mm, zdůraznit eh, řadu témat, která by měla reagovat na současné potíže. Pokud jde o uplatňování politiky soudržnosti v členských státech, je třeba připomenout, že v politické dohodě z 25. června eh, o eh, MFF tato priorita je již zakotvena, pokud je o efektivní nastartování politiky soudržnosti a jakékoliv prodlení by mohlo znamenat větší navršení požadavků na konci období. A vzhledem k tomu, že úroveň salda na konci období 2007-2013 spadá ze dvou třetin z politiky soudržnosti. Je třeba nalézt stabilní řešení, abychom zamezili riziku zablokování programu Evropské unie z důvodu nedostatku plateb. Také si myslím, že je třeba zlepšit zapojení místní a regionální zprávy již od příprav programu a až po realizaci abychom dospěli k efektivnějšímu řízení nové politiky soudržnosti. A tato efektivita veřejných investic Unie by měla být posílena vytvořením synergií mezi rozpočtem Unie a členských států a místní a regionální zprávy. A je na komisi, aby v tomto směru určila modality pro posílení úlohy EU. Abychom nepoškodili místní celky, a odradili od inovací, chci připomenout náš odpor vůči makroekonomické kondicionalitě a výkonové rezervě. Je důležité, aby komise zjedno, sjednotila přístup k jednotlivým fondům a také co se týče pravidel pro veřejné zakázky. Tolik eh, mě předložil Frederik a Frederik se také omlouvá, že zde nemůže být, protože v Liež, v Lutychu eh, přijímá předsedu Baroza. Děkuji. My tomu dobře rozumíme a on nás také ze slušnosti varoval. Eh, děkuji, Ivajlo. Nikdo nežádá o slovo. Výborně. Omlouvám, pan Kozlovský. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Pan Tarden tady zmínil některé důležité záležitosti, otázky, které by měl výbor Regi vzít v úvahu při svém závěrečném hlasování. Já naprosto souhlasím s tím důrazem na víceúrovňovou zprávu, pokud jde o politiku soudržnosti. Souhlasím s tím, že místní a regionální orgány by se měly plně zapojit do operačních programů od začátku až do konce. A tyto orgány by se také měly zapojit do hodnocení těchto programů. Místním a regionálním orgánům bychom měli dát veškerou možnou podporu. Tak, aby pro ně bylo snažší pro tyto projekty spolufinancovat. Finanční zpráva a řízení by neměla mít záporný dopad na místní a regionální orgány a jejich rozpočty. Pokud jde o tu výsledkovou rezervu, výkonnostní rezervu, tak to by měla být taková záruka pro příjemce. Protože tento nástroj, pokud bude řádně využíván, by mohl zlepšit účinnost využití veřejných fondů. Děkuji. Výborně. Děkuji mnohokrát. Připomenu, že pokud jde o tuto zprávu pana Dardena, Harmonogram se velmi blíží zprávám paní Carvajo. Pozměňovací návrhy 24.10. hlasování 14.11. v výboru pro rozpočet a Regi bude hlasovat 28.11. Termín pro plénum ještě nebyl potvrzen. Děkujeme, Ivajlo. A máme tu poslední bod, bod 4 13, 13 a 14. Dva návrhy protokolu o rybolovu, Gabonská republika a Marocké království. Pan Alfonsi je zpravodajem o republice i království a Isabel Durand v jeho nepřítomnosti se, se, se tím zhostí z Belgického království, nahrazuje pana Alfonsiho, který tu není mezi námi. A pokud jde o protokol s Gabonem, máme jej projednat, jde o obnevení dřívějšího protokolu v rámci rybolovné dohody s Gabonem. Týká se tříletého období a předpokládá finanční kompenzaci 4,1 milionu euro, aby evropské lodě mohly lovit eh, nadbytek eh, ryb u pobřeží Gabonu podle kritérií udržitelnosti a Pan Alfonsi vyzývá komisi, aby dbala dodržování této dohody a kontrolovala, zda omezení rybolovu pro evropské lodě jsou skutečně dodržovány a také předkládat zprávy radě a parlamentu a provést analýzu nákladů a užitku, až ten protokol vyprší. Tedy doporučujeme, aby náš výbor vydal pozitivní stanovisko, pokud je o souhlas parlamentu s tímto protokolem a termín pro pozměnovací návrhy je 22. října. Děkuji. Takže to se týká Gabonu. Pokračujeme s Marokem. Prosím, je to také protokol, který navazuje na neúspěch minulého protokolu, kdy parlament eh, nedal svůj souhlas z řady důvodů. Jednak eh, negativní vyhodnocení přínosu minulého protokolu, pochybnosti o možnosti rybolovu a ignorování otázky západní Sahary, okupované Marokem. Takže komise předkládá novou verzi protokolu, byly poskytnuty určité změny, snížení počtu evropských lodí, které mají rybolovná práva u břehu Maroka a západní Sahary a všechny otázky, které si kladl parlament, bohužel zůstávají bez přesvědčivých odpovědí. Pokud je o západní Saharu, právní služba parlamentu Dospěl k závěru, že ta dohoda měla být prospěšná pro západní Saharu a její zástupci měli být konzultováni, což je samozřejmě mnohem otevřenější výklad eh, oproti například Spojeným státům. Pokud jde o přínos, tak nezávislé hodnocení objednané komisí, pokud jde o poslední protokol, dospěl k závěru, že to saldo bylo negativní. To znamená, že v novém protokolu se jasně neobjevuje, proč by se ta situace měla změnit. Každopádně zpravodaj nenašel dostatek prvku, že by došlo ke zlepšení toho to užitku a ten protokol se týká nezanedbatelné částky 120 milionů euro. Konečně eh, tato věc není v kompetenci našeho výboru, rybolov přebytků. Tady by to věci měly být zohledněny, protože některé populace budou příliš eh, loveny. A zpravodaj zřejmě nebyl seznámen se studií, která proběhla v posledních letech o zdraví rybích populací v, eh, ve vodách u pobřeží Maroka. Pan zpravodaj tedy doporučuje negativní stanovisko pro výbor pro rybolov a termín pro pozměnčné návrhy je 28. října. Très bien, donc, euh, Děkuji, výborně. To znamená, náš zpravodaj navrhuje pozitivní stanovisko ke Gabonu a negativní k Maroku. Ano, to je výborné. Hlásí se někdo o slovo? Nikdo tentokrát. Není tomu tak, tak jak již bylo oznámeno, lhuty po předkládání pozměňovacích návrhů jsou k obom zpráv 22. října. Budeme hlasovat 14. října na našem výboru a závěrečně se bude hlasovat 27. listopadu na výboru pro rybolov. Výborně. Domnívám se, že jsme vyčerpali program dnešního zasedání, takže vám všem velice děkuji a přerušuji, ukončuji naše zasedání.